Eh, rezoluci Evropského parlamentu z roku 2017, kolegové, 17. května 2017 Evropský parlament přijal usnesení k situaci v Maďarsku. V odstavci 10 eh, pověřil parlament výbor Libe, aby zahájil řízení a aby připravil specifickou zprávu s cílem hlasovat na plenárním zasedání eh, podle, aby rada jednala podle článku 7.1 smlouvy v souladu s pravidlem 83 jednacího řádu. A paní Sargentini byla jmenována 11. července 2017 pravodajkou a ona pracovala na přípravě návrhu zprávy. Paní Sargentini představí svá zjištění. Prosím, máte slovo, paní Sargentini. Děkuji, paní předsedkyně. A eh, ráda vás vidím v křesle předsedkyně dnes ráno. Kolegové, teď v tomto okamžiku se vám právě rozdává zpráva v papírové podobě a já se omlouvám za tento začátek debaty na toto téma. A v podstatě to je poprvé, kdy parlament připravuje zprávu eh, podle článku 7.1 a mm, eh, jde o to, aby všichni eh, skutečně to vzali na vědomí a uvědomili si to. Proto to rozdáme i novinářům dnes. Ale nelze to udělat dříve, než já ji zde budu prezentovat. Takže prosím, přistupujte k tomuto materiálu pečlivě a mm, a e, v průběhu tedy mé prezentace ji budete dostávat i v digitální podobě a to v podstatě asi není naposledy, kdy o tom budeme diskutovat a určitě nejprve je třeba, abychom skutečně e, si e, dali na čas a pečlivě připravili debatu i e, tuto zprávu, o které bylo rozhodnuto v roce 2017 a teď je čtr, ale mm, rozhodnuto bylo v květnu 2017, tedy bylo to, byl to dlouhý proces, ale nebylo možné to urychlit a protože Taková to zpráva není rutinní zprávou. Takže co jste dostali? Dostali jste zprávu, která eh, eh, se eh, inspiruje zahájením řízení komise proti Polsku podle článku 7 Mirra. A v podstatě tady máte sice krátký text, ale dlouhou přílohu, a já se k tomu dostanu, a tam potom je moje důvodová zpráva, kde já celý ten pop- proces popisuji, co jsme udělali a jak ten proces podle mě by měl vypadat. A mm, takže z čeho jsem vycházela, jaká byla ta premisa a mm, zde aby bylo jasné, náš parlament před pár lety se rozhodl, že eh, zpravodaj může i tam uvést, eh, s kým se sešel nebo sešla a to je tam doplněno jako poslední část zprávy. Možná tam chybí některá jména, ale je to takový přehled. Dále máme zde čtyři stanoviska která budeme muset ještě přidat do zprávy. O jednom již výbor pro ústavní záležitosti hlasoval, další tři stanoviska ještě ne. Je to výbor Kokobu, výbor pro kulturu a výbor pro e, rovnost pohlaví, takže e, ty ještě pracují stanovisko a já jim děkuji předem, že se zhostili tohoto úkolu a e, samozřejmě podle svých kompetencí. To ukazuje, že mně jde skutečně o to zapojit všechny, kterých se to týká do tohoto procesu. Rozsah zprávy. A zde chci toto zdůraznit. Já jsem hodně o tom již mluvila s mnoha lidmi a někteří lidé si myslí, že pokud eh, se máme zabývat tímto e, tématem, tak je třeba zahájit řízení pro porušení povinnosti podle smlouvy. Ale to není úkol parlamentu, to jsme si nestanovili. O co nám šlo? Nám šlo o to, jak mm, veškeré ty aspekty právního státu, základních práv, e, jak se vzájemně, ovl- demokracie vzájemně ovlivňují. Vzali jsme si jako základ článek 2 a já jsem to i vysvětla v příloze. My jsme se inspirovali Evropskou komisí a jejím sdělením, které objasňuje, že článek 7 se neomezuje na unijní právo pouze a také jsme se zabývali tím, co se skutečně de facto tam děje. Eh, mm, zde sice proběhly legislativní změny, ale fakta platí pořád, ta zůstávají. Tady jde o ten eh, eh, zneklidňující fakt, eh, to, že legislativa již je v návrhu, že mm, se ta legislativa připravuje a že se má nechat, že se má odsouhlasit a poté bude účinná. Takže již to je zarážející. Teď k tomu postupu a e, po rozsáhlé debatě, tak myslím, že tady mám pozměňovací návrh a e, pozměňovací návrhy, ty, tam je termín 15. E, květen, v červnu prostou většinou budeme hlasovat o tomto zde a poté v září, takže technicky teď. Já jsem dospěla k závěru po té, co jsem zvážila všechny ty zprávy, které kdy sepsali různé výbory, různí zvláštní vyslanci, zástupci, nejvyšší zástupci a hovořila jsem v Maďarsku, ve Štrasburku, v Budapešti se všemi dotčenými organizacemi a skutečně podle článku 7.1, tak tady eh, ta situace nastala. To znamená, je zde velké riziko, že budou porušeny hodnoty podle článku 2 v tomto členském státě. A já jsem k tomu nedospěla jen tak. Je to velice šokující, když vidíme, kolik varovných signálů bylo vysláno již od roku 2010 v celé řadě témat. Šest změn ústavy po roce 2012. Potom problémy e, s ústavním soudem, jehož kompetence byly omezeny, obecné soudy jsou pod kontrolou exekutivy, to znamená přišli o část své nezávislosti, svoboda eh, projevu, mm, eh, zákon o médiích eh, a mediální rada, která není nezávislá a mm, takže potom je to otázka akademických svobod, svoboda vyznání, potom registrované církve, které eh, v podstatě eh, byly eh, vyjmuty ze seznamu církví, potom omezování nevládních organizací, respektive celého tedy občanské společnosti a za, teď se čeká, sice ještě ten zákon nebyl hlasován, ale teď se o tom již tam debatuje takzvaná legislativa, která má zarazit Sorosovy aktivity, což má obrovské dopady na občanskou společnost. Dále zhoršuje se atmosféra, e, e, to znamená, zvyšuje se nesnášenlivost vůči Romům, potom jsou tam problémy i právě uprchlíků a migrantů. Paní předsedkyně, my jsme se zabývali všemi těmito tématy odděleně, ale teď je třeba se podívat na jejich sekvenci. A tato zpráva právě se týká toho, jak Maďaři v Maďarsku eh, jak tedy jsou chráněni, respektive nejsou chráněni svou vládou, jak k ním vláda eh, přistupuje, jakou jim dává právní jistotu. A tady nám jde o to, jak země zachází se svými občany. A můj závěr je ten, že tam došlo k vážnému zhoršení této situace. Tady nejde o nějaké ovlivňování zvnějšku. Tady nejde o migraci a žadatele o azyl, tady jde o práva Maďarů. Maďaři mají právo na to, aby se s nimi zacházelo, jako se zachází s námi všemi, což je normální. Hm. To je normální, když já mám co dočinění se svým státem přece. A tedy je to naše povinnost, povinnost Evropského parlamentu, abychom jednali a já bych ráda také zdůrazně poukázala na komisi a radu, aby ukázali, že evropské hodnoty Eh, mají svou cenu, že musí platit. Já se, takže myslím, že obecně jsem prezentovala všechno. Ano, paní předsedkyně, asi tady bych mohla skončit teď a chápu, že nemohu teď eh, po vás chtít, abyste Eh, si to rychle přetli, se s tím obeznámili hned tady na místě, ale prosím, vězte, že mm, ty eh, veškeré ty reference, které tam uvádím, tak eh, ty se odkazují na zprávy, studie a tak dále, na rešerše v různých zdrojích, takže to není názor paní z Argentiny. Já se snažím tam vystupovat faktograficky. A když jsem připravovala tu zprávu, tak jsem viděla, že to je že i mm, je třeba pracovat eh, s materiály OBSE, OSN, Benátské komise, mimo unijní orgány. A protože, <laughs> jak to vypadá, ty unijní orgány mm, to spíše ignorují tento problém a neplní svůj úkol. Takže tam nakonec zúrazňuji, že iniciativa, kterou přijal parlament, to znamená eh, parlament, který Mm, eh, eh, chce, abychom eh, použili náš nástroj, který se týká právního státu, demokracie a základních práv, tak to je třeba použít tento nástroj. Děkuji za tento úvod. Nyní začneme diskusi s koordinátory Roberto Mecola jako stínový zpravodaj. Jak nám právě bylo řečeno, tak jsme měli posuzovat situaci v Maďarsku eh, a posoudit, zda je tady eh, riziko porušování hodnot Evropské unie. My nechceme útočit na Maďarsko nebo skorovat politické eh, body, ale měli bychom se držet faktů. My jsme se nikdy nebáli mluvit ve prospěch vlády práva a to, že by většina neměla dát eh, carte blanche vládnoucí um, straně. I, a to i kdyby ta země byla moje vlastní. Takže jsme proto byli v kontextu těchto diskusí, velice podporovali úsilí komise vytvořit evropský mechanismus demokracii, základní práva, právní stát, která by eliminovala politiku a zajistila expertní přístup k ochraně občanů. Cílem je zabránit eh, porušování principu práva, eh, vlády práva a nejenom reagovat. Já jsem tedy mm, tomu poslouchala velice pečlivě, byla jsem na všech stínových zpravodajích v tomto procesu a vždy jsem říkala, že Musíme být konsistentní, že musíme se držet faktů. Takže jakákoliv politická retorika nebo zavádějící informace nemají místo v této zprávě. Toto dlužíme našim kolegům, kteří nám toto dali za úkol, ale také to dlužíme, dlužíme všem maďarským občanům, kteří očekávají, že e, budeme jejich situaci posuzovat nestraně. Eh, co se tedy musí stát? Bude oficiální prezentace v Libé, kde budeme moci se k tomu podrobněji vyjádřit. Um, moje reakce je, že je celá řada uh, bodů, které se týkají přímo právního státa, celá řada věcí jako zajišťování nezávislosti justice je nezbytné pro každou evropskou demokracie, ale další věty jako e, ochrana dat nebo interpretace sociálních práv by podle nás neodpovídala cíli této zprávy. Takže toto bychom neměli směšovat. Měli bychom to e, mít na paměti během našich jednání, abychom zajistili, že výsledek tohoto procesu Ehm, zjistí, co se skutečně děje a jak eh, dosáhnout toho, abychom ukázali občanům, co skutečně reprezentuje naše unie. Děkuji. A nyní Ana Gomez zastoupí pana Weidenholzera. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, Judith Sandertini za velice eh, jasnou zprávu. Vývoj v Maďarsku vedl k vážnému zhoršení právního státu demokracie lidských práv v posledních letech. Ona um, odkazuje na různé zdroje, včetně tradičních zpráv tohoto parlamentu a svoboda projevu, akademická svoboda, lidská práva migrantů, azylantů, uprchlíků, svoboda schromážďování, omezování a e, aktivit organizací občanské společnosti, právo na rovné zacházení, práva menšin, včetně Romů, Židů a LGBTI, sociální práva, fungování ústavního systému, nezávislost justice a mnoho dalších znepokojivých signálů korupce, konfliktu, střetu zájmů. Eh, Olaf nedávno přišel s velice závažnou zprávou, která poukazovala na korupci v souvislosti s evropskými fondy systematickým způsobem ve prospěch rodiny premiéra Orbán, Viktora Orbána. To vše dohromady, toto reprezentuje eh, systémovou hrozbu právního státu. Co se týče eh, maďarských voleb, demokracii, tak to nebylo jenom o volbách, ale ohledně těchto voleb jsou závažné pochybnosti o e, spravedlnosti těchto voleb vzhledem k manipulacím na více než 700 volebních místnostech, nesrovnatelnosti ohledně Fidesz a oslabování opozice. E, pozorovatelé OSCE ukazují, že tyto volby e, charakterizuje e, překrývání mezi zdroji státu a vládnoucí strany a schopnost eh, soutěžit na nerovném mm, základě. Není důvod očekávat eh, nějaké eh, oslabení toho režimu po volbách. 24 hodin po volbách rezignoval vrchní rabín v Maďarsku. Přední deník byl uzavřen rozhlasová stanice za, přestala vysílat. Nemůžeme a ne, nebudeme potichu, když dochází k porušování základních práv článku 2 smlouvy. Základ eh, této zprávy je rezoluce ze 17. května kdy většina z nás se již jasně postavila proti porušování lidských práv. Proto jsme pro spuštění článku 7, protože my bychom měli eh, protože brát tyto hodnoty vážně a podporujeme zprávu, kterou prezentovala Judith Sargentini a její přístup. Věříme, že tady je Jde o víc než jenom o riziko porušování. Jsou tady jasné porušení, systémová hrozba demokracie, základním právům v Maďarsku. Je na čase, aby Rada i komise jednaly a já osobně eh, proč tady není žádný, ne, nedošlo žádný maxim, že EPP chrání Viktora Orbána. Pan Jurek z EKR. Já vám děkuji. Především bych chtěl poděkovat uh, Judith za uh, skvělé vedení uh, uh, toho výboru byla eh, skvělým eh, předsedou, který dobře organizoval, dobře práci eh, a zajišťoval svobodu projevou během naší práci a to je nesmírně cený aspekt naší práce. Tím více nemám důvod spochybňovat informace, o které Judith opřela své závěry. A tím Eh, více ještě o, ty inform- když jde o ty informace, které jsme eh, dostávali během eh, našich setkání s experty, zástupci občanské společnosti i úřadů v Maďarsku, ty nepotvrdili obvinění Eh, kladená Maďarsku. Já jsem se účastnil eh, všech našich eh, zasedání. Kladl jsem otázky odborníkům zastupujícím různé pozice. Chtěl jsem zjistit, jak opodstatněné jsou ty, ta nadř, nadšení Maďarů. Bohužel Ehm, navzdory eh, eh, odhodlání řady kolegů se nic takového nepotvrdilo. Například eh, stížení činnosti nestátních organizací. Jenom organizace, které dostávají hodně peněz ze zahraničí, za to musí, mm, o to musí informovat všichni, ale chceme vědět, kdo, koho v Evropě financuje Putin a nebo Soros zejména pokud se jedná o centralizované eh, kroky. S tím mají eh, problémy nejenom eh, mm, v Maďarsku, ale v Izraeli nebo v Itálii. To není výjimka, to je pravidlo a tohle může využít takové informace každý stát, který chrání svoji srchovanost. Potom bezpečnost na maďarských hranicích. Tak tam se zjistilo, že nelegální migrace je samozřejmě obtížný jev, zaručování eh, eh, pobytu eh, tedy těch lidí, kteří přicházejí, obtížné. A samozřejmě ten stát je v obtížné situaci, protože ta situace je principiálně obtížná. Problém integrace Mm, eh, eh, v romské komunity eh, romských dětí ve školách. To je třeba samozřejmě napravit v polovině zemí Evropské unii a v Maďarsku také. Ale to je obtížná sociální výzva, kterou je třeba řešit všude. Není důvodu stigmatizovat Maďarsko kvůli jejich, jeho integračním snahám. Tady naopak je třeba podporovat při nějaké eh, integrační snahy. Samozřejmě je třeba pamatovat na jednu věc, o, a sice eh, eh, to, co říkal mm, Roberta na začátku. Většina nemá vždycky pravdu. Na to musíme pamatovat v našem parlamentu. Já vím, že většina Eh, společně eh, vytváří autoritu eh, a že opakovaná obvinění jsou, se najednou stávají důvěryhodnými a pravdivými. To je lidsky pochopitelné, ale to víme, že většina nemá práva na všechno. Ani v tomto parlamentu. Pokud je o Maďarsko, tak oni o Maďary, tak se tak oni se projevili v posledních volbách, vážme si jejich hlasu, ale eh, máme tady obecná práva. Prosím, eh, respektujme hlas eh, této společnosti a uvědomme si, že základem útoku na Maďarsko jsou rozdíly v hodnotové, které nás rozdělují, historicky, historicky rozdílný vývoj ale eh, my si, eh, my si eh, vážíme odlišných názorů a vážíme si jich, a tak, tak to dodržíme mm, i tady. Děkuji pan Louis Michel, který zastupuje Sophie Infeld. Zastupuje Sophie Infeld. Děkuji, paní předsedkyně. Navaznosti vlastně na to, co právě říkal pan Jurek, jestli jsou nějaké kulturní nebo politické rozdíly mezi politickými stranami mezi zeměmi. Ano, ale jsou některé obecné eh, zásady, eh, které, eh, na kterých mm, je opřena Evropská unie. Je to společenství hodnot a práva a to podkopává vláda pana Orbána od už posledních 8 let. Já bych mimochodem ráda zdůraznila, že tady nejde jenom o Maďarsko že v Maďarsku eh, je to eh, více než pan Orbán, dokonce i ve Fideši. Ale eh, on dostal možnost ničit demokracii, vládu zákona a základní práva ve své zemi. Já velice souhlasím s závěrem zpravodajky, která uvádí, že je jasné riziko zásadního poruš, narušení těch hodnot ze strany Maďarska, hodnot, na kterých je Unie založena. Myslím si, že to všichni jasně vidí. Já jsem eh, zatím nepřečetla tu zprávu, protože jsme ji právě dostali, ale a nicméně ta fakta jsou tam všechna vyjmenovaná. To jsme samozřejmě už dělali v dřívějších eh, usneseních. A pokaždé, když jsme eh, v debatě o jednotlivých opatřeních přijatých panem Orbánem, navrhovaných panem Orbánem a potom stažených, tak on v zásadě hraje takovou hru. Používá salamovou taktiku ale eh, výsledek je eh, plošné eh, ničení vlády zákona a na mm, základních práv. Jak už říkala, ta opatření, která on přijal, se týkají všech sektorů a podkopávají všechny mm, kontrolní mechanismy, dokonce i ve školství začíná a, a, a učit děti, aby nebyly kritické, aby neměly jiné a, a, názory. Nenávistná kampaň a, vedená panem Orbánem a před a, tedy, a, šéfem vlády a, a, Českého státu a, je odporná. Jejich nenávistná kampaň. Něco takového nemá místo v Evropské unii. A my si tady musíme klást otázku, ne o, o článku 7. Ta otázka je, pokud Maďarsko by eh, žádalo dnes o členství v Evropské unii, přijali bychom Maďarsko jako člen? Ne. Zamýšlejte se nad tím. Nás ani eh, eh, nešokuje, když OBSE po volbách uzavře dojde k závěru, že byly velké nesrovnalosti a ty volby nelze považovat za svobodné a spravedlivé v Evropské unii. To bychom měli být hluboce otřeseni. Ano, a jak říkala Ana Gomez a Judith, tohle se také týká maďarského lidu, protože kromě eh, té morální stránky eh, věcí, ta rozsáhlá korupce, podvody, obcházení pravidel pro veřejné zakázky, eh, zneužívání evropských eh, prostředků. Eh. Evropská komise a ECB by tohle měli, a samozřejmě OLAF by tohle tam měli daleko více sledovat. Ne, no, prosím, ukončete to? Ne, ano, už končím. Tahle situace ohrožuje v mravní bezúhonnost Evropské unie jako celku ale že EPP je i vnitřně eh, rozdělena. Někteří kolegové jsou velice eh, kritičtí, tak jak panu Orbánovi. Ale důvodem je, že EPP chrání pana Orbána a pan Weber, eh, já, jsem, já už jsem téměř skončila, ještě dvě věty, pan Weber podporuje a, a pozbuzuje pana Orbána a měl by si opravdu eh, eh, rozhodnout eh, o svém stanovisku, když mluví o hodnotách. Takže paní předsedkyně, článek 7 už měl být dávno aktivován a my podpoříme závěry zpravodajky. Děkuji. Barbara Spinelli, která nahrazuje Marie Kristin Veržia. Grazie, Barbara. Děkuji, Barbaro. Já si beru slovo za Marie Kristin Verža, která se omlouvá paní zpravodajce, že nemohla dorazit. Za prvé, chci poděkovat eh, Judith Sargentini za práci, kterou vykonala, která byla práce velice detailní, pečlivá a skutečně eh, prezentuje tam fakta a já si cením, s jakou péčí připravovala celou zprávu, konzultovala, poslouchala, nejenom zástupce občanské společnosti, ale i eh, mezinárodní organizace, které mají eh, dost velkou váhu v našich zemích, jako je například Benátská komise a OSN. Takže zde i or, Judith zorganizovala slyšení, to také hodně pomohlo a za to jí naše stínová děkuje. Ale z těch auditů jasně vyplývá, že eh, mezinárodní organizace, ty významné mezinárodní organizace skutečně jsou velice zneklidněny. A velice stručně to lze schrnout takto. Již určitou dobu právní stát je ohrožen v Maďarsku takovým způsobem, eh, že to lze kvalifikovat jako systematické porušování a situace se nelepší. Poslední zákon o nevládních organizacích, které e, se starají o integraci migrantů, takže e, to, mm, mm, tyto organizace mm, tyto návrhy považují za velice nebezpečné, protože e, to ohrozí jejich práci s integrací, což je přece v zájmu sociální soudržnosti v Maďarsku. A výsledky voleb ty známe. Ale zde um, otázka uh, a ta, uh, jak to eh, vypadá, tak ještě výsledky volby, voleb posilují tento eh, trend, tuto situaci. Takže Marie Kristin chce říct si toto. Od roku 2010 již parlament apeluje na komisi, aby eh, jednala a řešila otázku právního státu v Maďarsku, ale 8 let komise váhá, váhala, což u něčemu nepomohlo, protože to ještě zhoršilo uh, Eh, zhoršilo eh, přijímání různých protievropských eh, zákonů v Maďarsku, ale i v Polsku. A v podstatě zde ale to je mm, členská země, kde k těm excesům dochází nejvíce. A zde je velké riziko, že evropské instituce budou muset eh, razantně eh, vystoupit, ale je to otázka toho, že se jim to nelíbí kvůli tomu, eh, z jaké rodiny je vláda v tom daném státě. Ale já si myslím, že to je nesprávné, protože unijní organizace, orgány by měly jednat nestraně, nezávisle na tomto. A proto děkuji Judith za její práci. A Eh, přečteme si tuto zprávu. Marie Kristin si ji přečte určitě s velkou pozorností a uvidí, zda bude vhodné představit, předložit eh, pozměňovací návrhy. Už jsem skončila. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Le Breton za pana Valiho. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, zpráva z Argentiny je velice významná, protože eh, jde o aktivaci článku 7 smlouvy o Evropské unii vůči Maďarsku, což tuto zemi může zbavit hlasovacích práv. Já nejsem vůbec přesvědčen celou tou argumentací, která se zde prezentuje a dovolte tři příklady. První příklad, eh, zde se vytýká Maďarsku ten slavný protisorošovský zákon, ale když se podíváme dále, tak není normální Eh, že členský stát eh, chce mít pod kontrolou určité organizace, které jsou tak aktivní na území. Tady my eh, v podstatě mám, podezíráme Rusko z různého vměšování a teď, když jde o miliardáře Soroše, tak tady najednou je to nenormální, že členský stát se tomu chce bránit. Já tady podporuji Maďarsko této vůli trochu mít pod kontrolou to, kdo se snaží ovlivňovat eh, situaci na jeho zemi. A druhý příklad, <laughs> Maďarsko eh, eh, postavilo plot na hranici s Chorvatskem a se Srbskem proti migrantům. A zde je třeba ale pochopit, proč, co se tam stalo. V, září 2015 140 tisíc nelegálních migrantů v jednom měsíci dorazilo Eh, do mm, Maďarska 4500 eh, za den. No, co chcete, taková malá země s tak malou populací, tak je to zcela normální, že prostě musela naléhavě jednat a chránit se a postavit ten plot. Já myslím, že každý národ má právo se chránit svou identitu. V tomto také Maďarsko podporuje. A potom je zde problém s migrací, která v podstatě potom zaplavuje celou Evropu, no tak je třeba to řešit z těch eh, nejvyšších míst a ne z toho vinit pouze Maďarsko. A třetí příklad, to je ten eh, mm, Junckerův plán na těch kvót pro migranty. Zde Maďarsko odmítá eh, kvóty a přece to se nemůžeme zlobit, protože to je rozhodnutí maďarského lidu, k tomu se konalo referendum a drtivá většina Maďarů je proti tomuto plánu kvót. A nedávno Orbán byl znovu zvolen s velkým hm, triumfem. A takže je třeba si uvědomit a říci si, zdali jsme demokrati nebo nejsme. Já jsem demokrat, tudíž respektuji suverénní rozhodnutí maďarského lidu. Děkuji. Děkuji, paní Ferrara nepřijde Kristínová, zpravodajka za EFDD. Pan Berg by chce, chtěl, chce slovo nebo ne, jako náhradník. Mm, děkuji. Děkuji paní Sargentini za tuto zprávu. I když přišla poměrně pozdě. Já chápu, že řada z vás má trošku obavy, že ehm, Maďarsko teď ukazuje cestu, jak dál pro mnoha, evropské občan, mnoha evropských občanů. Já chci pogratulovat Maďarům k výsledku jejich voleb. To podporu, jakou Viktor Orbán má. Já že mnozí z vás mají obavu o situaci v jiném členské zemi, ale lidé jsou, eh, ho mají rádi, brání mladé lidi z hranice svoji země, to musíte respektovat. Takže chápu, že mnozí z vás jsou trošičku znepokojeni tímto vývojem. Eh, vidím, že Maďarsko čelí celé řadě problémů a výzev. Romové, integrace menšin a tak dále. Um, vidíte, že V mnoha zemích v Evropě to není dobré, především se budete na ty počty migrantů. Hmm, některé státy přijali velké počty migrantů. Maďarsko říká, že nemůžeme integrovat pokud je nemůžeme mm, dobře integrovat, tak bychom jich neměli tolik přijímat. To bychom měli respektovat. My bychom měli respektovat ehm, přístup Maďarska. Měli bychom pogratulovat eh, Maďarsku k demokratickým volbám. Děkuji. Nyní dám slovo King Gal na dvě minuty. Především chci zdůraznit, že od roku 2004 jsem členkou tohoto výboru, od roku 2007 jsem místo předsedkyní. Musíme chápat, že Podobné postupy ještě nikdy nebyly použity. Nikdy jsme nediskutovali o zprávě, která byla právě vypracována, čl- kterou dostali členové výboru těsně před začátkem této schůze. Nikdo se nemohl přečíst pořádně zprávu Argentíny, ale jednu věc chci říci. Ne psabač, eh, noviny, deník, eh, Eh, přetiskli velkou část té zprávy, když stanovisko paní Argentiny bylo, že taková zpráva se před volbami nenapíše. Ty informace znáte, máme málo času si to mm, si přečíst, ale co jsem tedy mohla, tak jsem si to přečetla. Poslouchala jsem dnes této diskusi a chci zdůraznit, že základy právního státu jsou výsledkem demokratických voleb. Pokud nemůžeme tyto výsledky akceptovat, tak nemůžeme mluvit o právním státě bez ohledu na to, co říká paní Infeld. OCD nespochybnila mm, čestotu voleb, tisk a opozice by chtěli spochybnit výsledky demokratických voleb v Maďarsku. Současně chci zopakovat, zopakovat mm, Maďarsko by nemělo být chráněno proti své vůli. 70% voličů šlo k volbám. Většina voličů potvrdila vládu. Pokud, co to je, pokud toto není demokracie? Pokud se vám demokracie nelíbí, pak to není demokracie. Pak to není právní stát už. To tedy ukazuje, že vycházíte ze svého subjektivního pocitu, protože jsme nenecháme zařadit do řady a bychom měli povinně přijímat migranty. Já musím říci, že tato kritika Maďarska je kontraproduktivní. Je to nenávistná kampaň, která je vedena proti Maďarsku. V eh, Maďarsku policisté nebíjí demonstranty, nezavírají uh, A jenom v Maďarsku jsou systematické problémy. Jak je možné, že v této zprávě se opakují všechny problémy, které už byly uloženy ad acta? Jsou tady různé problémy, které se již vyřešily nebo zapomnělo se na ně a byly uspokojivým způsobem zodpovězeny. Já se vás chci zeptat, proč eh, si myslíte, že znáte situaci v Maďarsku lépe než voliči, kteří eh, situaci znají na místě. Můžete se odvolat na, mezinárod, odvolat na mezinárodní organizace. Když se na to podíváme trošičku hlouběji, tak jsou to stále ty samé NGO, stále ty samé tiskové zprávy. Takže je to takový show proces, kde už ten rozsudek politický je dávno rozhodnutý. A skutečnosti se, fakta se přitom nezohlední, neberou v úvahu. Eh, dvě minuty, prosím. Okay. Tato zpráva není první, eh, co máme ohledně Maďarska. To, co se udělalo už v minulosti tolikrát, tak se to zaměřuje příliš na detail. Eh, já mě nezajímá, zda vrchní rabin rezignoval. Nemyslím, že to je za, souvisí se zásadním problémem antisemitismu eh, v Maďarsku. Nezajímá i mě počty soudců Eh, v Maďarsku jich stále více než v Lucembursku, ale zajímá mě to, že tam je atmosféra, která umožňuje, aby eh, došlo k výsledku jako v neděli. Beru v úvahu, že polovina voličů, eh, kteří šli k volbám, mm, volili Fides, to je více než v minulosti. Dalších 20% pro Jobik. To znamená, že zbývá si nějakých 30%, kteří mm, mm, volili nepříliš kredibilní socialisty, liberály a podobně. To je skutečně smutná politická krajina, ale vypadá to tak a voliči takto rozhodli v Maďarsku. A má to své důvody, proč takto rozhodli. E, byla tam vytvořena atmosféra určitá v posledních letech. Je to atmosféra, atmosféra změně, měněného státu. Když se Orbán dostal k moci v roce 2010, tak se Eh, rozhodl, že se nikdy nebude opakovat chyby z roku 98, protože jinak by znovu ztratil moc, jako v roce 98 nebo 2002, když eh, jiné síly ho ještě dokázaly porazit. Takže se rozhodl, že už nikdo nebude dostatečně silný, aby ho porazil. A všechno šlo, všechno bylo možné, co, co do prostředků, praktik, um, aby zajistil, že nebude mít vyzývatele politické volit. Vím, že je obtížné to e, dostat do zprávy článku 7, ale o tom to je, to atmosféře, kdy e, člověk, který e, chce, chce dát příležitost rodiny legálních migrantů, kteří dostali ten status, tak vlastně byly prořezány pneumatiky a byly fyzicky ohrožováni, takže museli odejít zase nic špatného neudělali, jenom ehm, zapadali do té kategorie propagandy, kterou eh, eh, produkoval v posledních osmi letech ehm, ehm, Rbonova vláda. Já bych nechtěla žádného, nechtěl žádného migranta posílat do Maďarska, protože by byli neohroženi. Ne kvůli George Sorosovi, ale kvůli straně, která teď vládne v Maďarsku. Znamená to, že um, to, to, to exaltované jaksi maďarství, které bylo v tom manifestu. Um, to, to znamená, že vlastně nemůžete, vy, vy nemůž, není možné založit existenci státu na nenávisti. A to bychom měli dostat do té zprávy. Možná to právně bude obtížné, ale to je ten problém. Není to počet uznaných eh, soudců Soroš nebo Středoevropská univerzita, nebo jednotlivé, eh, nějaké jednotlivé téma, které, kterém jsem mluvil v tom eh, řízení o porušení. Je to vědomé vytváření atmosféry, Národní aliance proti všemu, co mm, do ní nepasuje což je samozřejmě věc, která nemá místo v Evropské unii. Paní Björk, jedna minuta, prosím, protože pak musíme vol, eh, hlasovat. Já to řeknu stručně. Chtěla jsem poděkovat eh, paní zpravodajce za její práci a také eh, za její východiska, demokratické eh, zásady, eh, základní soubory. A když do značné míry souhlasím s předřečníkem, tak si myslím, že tohle je důležité, protože tímto způsobem musíme eh, pracovat, musíme se zabývat eh, bedlivě eh, tím, jak stát, který prosazuje, propaguje nenávist, nenávistnou atmosféru, k čemu to vede pro specifické skupiny obyvatel. Já chci akorát eh, zpravodaj a našim kolegům tady říct, eh, že na tomhle pracujeme teď eh, na výboru FAM a paní Nojšl je zpravodajka a já s ní také spolupracuji a my přijdeme s určitými podklady, protože situace obránců lidských práv v Maďarsku je opravdu velice znepokojivá. Děkuji, paní Jaroka. Děkuji vám. Já mám několik připomínek. Za prvé si myslím, že je skandální, že se tady používají Romové jako politická zbraň. Právě maďarská vláda Viktor Orbán jako první poslali romského poslance do Evropského parlamentu. Já už jsem dnes místo předsedkyně parlamentu. Kromě toho Právě romská strategie eh, eh, eh, v Evropského parlamentu, to byla naše iniciativa a včerejší romský týden, který proběhl tady v této sněmovně, by býval nebyl možný. To téma jsme nemohli Hmm, takhle vysoko zvednout, kdyby se za ně maďarská vláda zasadila, kdyby ty a, eh, většina nebo socialisté eh, se, eh, se, se zajímali o tu věc, tak nezajímali o tu věc, tak by se to nikdy neprohlasovalo na plenárním zasedáním. Vedeme podrobnou debatu s komisemi a není to jenom prostá na názoru. A, je to ostatní, co tam eh, říkáte, paní kolegyně, eh, nesedí. Eh, ty pochody polovojenských gard byly zakázány za Orbánovy vlády. V romské vraždy byly vyšetřeny úřady. V minulých týdnech Romové v Maďarsku eh, velkou většinou eh, podpořili svými hlasy stávající vládu. Vláda umožnila, aby se eh, Romové přestěhovali ze svých chatrčí do bytů, které jim stát postavil. A mm, když už hovoříte o Radě Evropy, tak um, si uvědomte, že tady nevolíme zpravodaj uh, eh, eh, Rady Evropy. Uh, kdyby uh, uh, romská problematika byla tak důležitá pro Radu Evropy, tak by uh, uh, ty uh, zprávy nebyly tak nevyvážené. Děkuji. Já si myslím, že je diskriminační, že dostanu jenom jednu minutu. Za minutu eh, to nemůžu eh, říct. Já děkuji panu Englovi eh, za shrnutí toho nejdůležitějšího. Tady jde o to, že Evropská unie pravidelně napadá Maďarsko jenom proto, že chceme chránit svoji suverenitu, že nejsme připraveni mm, mm, přijmout masovou migraci. Eh, tady eh, jsme eh, dali další, doufám, příklad jiným členským státům, jiným národům v Evropské unii. A je tady naděje na svobodu. Máme tady eh, Eh, doufám, doufám, eh, že budeme schopni eh, ty žerošové darebáky porazit. Je tady naděje. Chtějí také, podě- chci poděkovat Evropské komisi a parlamentu Sudru Tavarešovi. Ten tady neustále podkopává a Mm, mm, veřejné mínění a také doufám, a tak, také děkuji paní Sargentini, protože semknula a, a, mm, nás všechny Maďary, protože tady je opravdu maďarská jednota a, proti těm lžím a, a, a těm falešným informacím, které se tady šíří. Je, poch- je mimořádné, že je tady jenom pár poslanců, to znamená, že tahle debata a, no, opravdu nikoho nezajímá. Spolanci, eh, poslanci nepřicházejí eh, a tyhle, eh, tahle zasedání jsou nesmírně nudná, nudná a chcete na, na, na Ukrajině bylo arabské jaro a mm, já bych Eh, upozornila eh, s krajany, že si nesmíme nechat destabilizovat zemi tímto způsobem. Opravdu tohle zavání Majdanem, tohle zavání Ukrajinou, eh, ne, nechme si to tady to rozvrátit a Bůh ochraňuje Maďarsko. Mister. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megfigyelői jogutag. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jenom náhradník, eh, takže jsem ani nechtěl hovořit, ale dovolte aspoň v 60 vteřinách, abych řekl, já jsem otec rodiny, já jsem na to hrdý, já jsem hrdý patriot a stydím se, stydím se, že Maďarsko se dostalo do stávající situace kvůli politice Evropské unie. Během těchto minut jste eh, slyšeli eh, slova od eh, kolegu Fidesz z Fidesu a pochopili jste, že v podstatě jste mm, mm, naše země se propadla úplně na dno kvůli těm kampaním proti migrantům, kvůli těm lžím a historie se opakuje. Prostě Fides nám tady říká, že to je pomsta Evropy po volebo, e, volbách v neděli. A zde my jsme na, na, právě jsme naplánovali publikaci této zprávy, abychom nebyli z tohoto podezíráni a teď slyšíme, že to je pomsta Bruselu, takže chápete, že to bude těžké teď nějak. Já se stydím, já se stydím za naši vnitřní politiku, eh, za vnitřní politiku Maďarska. Děkuji. Děkuji. A ráda bych vás informovala, že e, prezentace návrhu e, zprávy bude ve výboru Libe 25. a 26. dubna a kdy budou k dispozici všechny překlady. Paní z Argentiny, chcete e, to schrnout? Děkuji, já si nemyslím, že bych měla se snažit nějak schrnovat tuto první výměnu názoru a Eh, ocením jakékoliv eh, návrhy na vylepšení zprávy a budu eh, pokračovat transparentně jako předtím. Budu vděčná kolegům. Děkuji kolegům, že uznali Eh, celou tu práci, kterou máme za sebou. Já myslím, že není třeba, abych teď komentovali, komentovala nějak názory kolegů. Já myslím, že na to máme spoustu času a i budou různé jiné situace. Děkuji, 25. 26. dubna. A teď bod 4. Eh, je to otázka na komisi. Eh, Sophie Intveld, týká se to E, nedostatečné nezávislosti soudnictví v Polsku, což i brání justiční spolupráci a činnosti policie. Kolegové, nyní tedy nás čeká tato výměna. E, Sophie Intveld je autorka této otázky a tato Otázka byla položena 24. října 2017 a v souladu s pravidlem 113 číslo 5 mm, jednacího řádu mm, e, termín pro odpověď je 6 týdnů. Komise odpověděla 7. března 2018 až 7. března a tudíž podle bodu 5 pravidla jednacího řádu koordinátoři rozhodli, že mm, tuto otázku e, dají na pořad jednání e, výboru Libe. Nyní se obracím na autorku mm, této otázky k ústnímu zodpovězení paní Intveld. Děkuji, paní předsedkyně, i když skutečně Evropská komise mi poslala mm, eh, to takzvanou odpověď 7. března, ale to není odpověď eh, v podstatě to je běžné již od komise, tak eh, musím si k tomu toto. Já se ptám na proto, poněvadž komise uzavřela to tak, že to, že polský parlament přijal různé zákony, tak tím ohrožuje Eh, principy právního státu a především nezávislost soudnictví, což bude mít dopady na justiční a policejní spolupráci v Evropě, například co se týče evropského zatykače, evropského důkazního nástroje a také i pokud je o spolehlivost informací, které bude vkládat eh, do EQUISu, do SIS, do eh, Europol, do databáze Europolu, FAU a bude to ohrožovat propojení sítí Teď v příští týden budeme hovořit o elektronických důkazech, takže to také bylo hroženo. A soudní orgány musí být přece plně nezávislé, to je základní premisa. Někteří mají za to, že e, to je taková nějaká snad levicová konspirace, ale nyní dokonce i Eh, jeden irský soudce odmítl polský zatykač vydaný eh, soudcem eh, v Polsku s tím, že společné hodnoty právního státu jsou ohrožovány, porušovány a demokracie porušována v Polsku a mm, i se mm, tedy tento soud, irský soud, obrátil na Evropský soudní dvůr s předběžnou otázkou. Takže vidíte, tady již se řítíme do konkrétních problémů. Teď jsme diskutovali o Maďarsku a nyní o Polsku a vlastně to se stává realitou. A mm, mm, to se dále bude šířit určitě, to jsem si jistá. A já myslím, že tento případ jasně nám ukazuje, proč je to tak důležité, aby všechny členské státy respektovaly určité normy právního státu a základních práv. A já bych chtěla, mm, aby Evropská komise odpověděla na moji otázku a také bych chtěla odpověď od Evropského soudního dvora na to také budeme čekat, ale komise nám zatím řekla, že bylo zahájeno řízení podle <laughs> článku 7, ale to není přece, milá komise, to není odpověď na otázku. Komise eh, má eh, dohlížet nad zákonností, nad smlouvami a toto má přece dopady na evropský zatykač a evropský důkazní příkaz. Takže já bych chtěla vědět od komise, jaké jsou důsledky. you, Sophie. Chce někdo se členů si vzít slovo? A Spinelli. Albara Spinelli. Io sono molto... Já <laughs> velice děkuji, Sofii, že přišla s touto otázkou. A rovněž jsem velice zklamaná Eh, tou odpovědí komise, protože komise nám říká, že ano, jí, eh, že hodlá zahájit to řízení z titulu porušení eh, zakládající smlouvy, infringement procedure, no v pořádku, ale to je něco jiného, to je konkrétní otázka tady. A na to komise neodpovídá. A ani já na to nenalézám odpověď, poněvadž jaký smysl má mít tolik různých institucí a orgánů, které mají na starosti finanční spolupráci a jaký smysl má budovat další, když potom jsou složeny ze zemí, kde není respektován právní stát eh, a především nezávislost soudnictví například. Jaký má smysl eh, pracovat na úřadu Evropského prokurátora, na úřadu EPO, když stejně potom se nerespektuje právní stát a oddělení mocí ve státě, ve všech státech EU, to není eh, respektováno stejným způsobem, takže já podporuji bitvu Sofí a skutečně očekávám netrpělivě na detailní odpověď. Očekávám detailní odpověď od komise. Děkuji. Mrs. Bolvaj. Děkuji. Ehm, opět se na nás útočí jako na Maďarsko, ehm, moje vlast jako první bod programu, za druhé Polsko. Obě země se eh, musí o vlastní suverenitu. Všichni poslanci, kteří tady teď jsou, osm, všech osm, to svědčí tedy o zájmu, mm, přičemž tady jde o sankce. Ostatní jsou návštěvníci, experti, asistenti osm poslanců má zájem o tuto zprávu, která bude určovat jejich osud Polsku. Ani osud Polska a Maďarska nebudou e, určovány jejich postoje. Máme stále naši kulturu, ekonomiku a vztahy i národní hrdost. A to nepošlapete. pošlapete ani v Maďarsku, ani v Polsku. Podobně jako v Maďarsku i v Polsku se tvoří národní jednota. Díky vaší propagandě. Tedy Bůh ochraňuj Polsko, našeho přítele, a Bůh ochraňuj Maďarsko. Paní Morvaj, vy nejste plnohodnotnou členkou tohoto výboru nejste ani náhradníkem. Chci připomenout, že probíhá výměna názorů s Proběhla tady se s polskými soudci a advokáty si před týdnem a půl, proto se, a to, a to se e, projednávalo s mnoha poslanci parlamentu. Teď chci e, Mm, se dotázat komise, zda si přeje vzít slovo? Kolegové, prosím. Za komisi paní Ringu nebo pan Martinák? Mm, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za příležitost vám e, doplnit některé informace o Eh, parlamentní interpelaci eh, paní poslankyně Infeld. Ona samozřejmě dostane písemnou odpověď od nás. Chci připomenout, že v odpovědi komise v březnu eh, komise zdůraznila nezávislost justice členských zemí je klíčová pro vzájemnou důvěru v justici a oblast a vnitro. Je to také klíčové pro hladkou aplikaci evropských nástrojů, které jsou založeny na této vzájemné důvěře. Nedostatek nezávislosti justice v členské zemi může mít velký dopad na efektivitu justiční spolupráce mezi členskými státy a Unii. Z tohoto důvodu komise je odhodlána použít všechny nástroje, které má k dispozici, aby řešila otázku právního státu v Polsku. Význam eh, to spolupráce pro vzájemnou důvěru v oblasti justice a vnitra byl zdůrazněn v odůvodněném návrhu ve čtvrtém doporučení právním státu, které, bylo, které vydala komise 20. prosince v roce 2017. Eh, Eh, chtěl bych, eh, chtěl bych nyní dát nějaké doplňkové informace. Nejprve chci upozornit, eh, jak řekla paní Infeld, na nedávné rozhodnutí Vysokého soudu, soudu v Irsku, které je velice relevantní pro dnešní diskusi. Irský soud žádá mm, soudní dvůr o předběžné rozhodnutí v případu, které se týká evropského zatykače. Evropský zatykač, který byl vydán polskými orgány, týká se polského občana, který byl zatčen v Irsku. Irský um, soud pokládá tuto otázku vzhledem k situaci právního státu v Polsku, což by mohlo ovlivnit jeho právo na spravedlivý soudní proces. Nyní je na soudním dvoru Evropské unie, aby posoudil, jak situace v Polsku může ovlivňovat evropský zatykač. Dále paní Infeld specificky eh, eh, klade otázku, jak stávající situace v Polsku ovlivní fungování tří databází. Jednak finanční eh, systém FIU.net Evropský systém ECRIS o trestních rejst, trestní rejstříci a Schengenský informační systém SIS. Co se týče FIUNet, FIUNet není databáze Europolu, je to systém výměny informací finančních e, eh, spravodajských oddělení. I když to je řízeno Europolem, je to decentralizovaný systém, kde to zůstávají na v serverech FIU. FIU nevyšetřují jejich role, je analyzovat informace o podezřelých transakcích, které dostanou od finančních subjektů a šířit výsledky kompetentním, třeba výsledky kompetentním orgánům, pokud se objeví podezření z praní špinavých peněz a financování terorismu, tedy pokud se potvrdí. Jako většina FIU v Unii, polské FIU nemá hmm, postavení mm, orgánu činném v trestním řízení. Co se týče Mm, databázi ECRIS. Information Exchange System allowing for quick and efficient exchange of <laughs> umožňuje efektivní výměnu informací. Member states. Uh, you are maybe aware. Možná jste si vědomi, že ten systém funguje od dubna 2012. Ten systém používá uh, policie kontextu trestního řízení. Polsko je, je členským zemí, která je propojena s ostatními členskými státy. Polsko dostává velký počet žádostí o informace z trestního rejstříku prostřednictvím ECRIS. Polsko e, doposud spolehlivě reagovalo a e, zvyšovalo počet Eh, zpráv, které dostávaly od ECRIS od roku 2012 do roku 2016. Co se týče SIS, komise si není vědoma konkrétních e, problémů, co se týče adekvátnosti e, alert, e, ehm, pozornění, které vydává Polsko. Poslední otázka se týkala e, dopadu na bezpečnost v Evropě, pokud jeden členský stát je slabým článkem v řetězci policejní spolupráce. Co se týče obecné připomínky, chci říci, že pokud eh, policejní a justiční spolupráce je jeden členský stát slabým článkem, tak to může mít vliv na bezpečnost v Unii jako celku. Tím chci zdůraznit, že v tomto kontextu respektování právního státu a základních práv jsou klíčovými prvky pro udržitelnost pol, eh, eh, ruské bezpečnostní politiky. Bezpečnost a respektování základních práv jdou ruku v ruce. Z tohoto důvodu eh, komise chce propagovat a garantovat právní stát v Evropské unii. Den, as I understand, pokud eh, tomu dobře rozumím, tak komise vyčká na rozhodnutí z Evropského soudního dvora? Komise očekává toto rozhodnutí s velkým zájmem a posoudíme také situaci. Očekáváme tedy, No to rozhodnutí na to nějak nesouvisí s tím, co komise teď dělá. Sofie, prosím, zavřete tuto diskusi. Chci zdůraznit pro paní Novu, že patrně má špatné poznámky k špatnému bodu, protože tady o ničem nerozhodnu. I kdybych byla jediná, tak tady není žádný problém. Není to o suverenitě Polska, to je o spolupráci mezi členskými státy EU. My všichni jsme se dobrovolně přihlásili k těm smlouvám. Vaše země byla první, kdo ratifikoval Lisabonskou smlouvu v roce 2007. To, když to ponecháme stranou, tak mě trošku mrzí, jenom je mi líto eh, těch chudáků z komise, kteří musí dělat špinavou práci za komisaře, protože to je velmi politické téma. Já mám vždy pocit, že když dáváme otázky komisi a snažíme se dostat odpověď, tak je to stejný pocit jako snažit se plavat, já nevím, v, v arašidovém másle. To prostě e, nejde. To nebyla odpověď na otázku, já jsem se neptala na tři databáze, jak fungují, ale na otázku vzájemné důvěry. Víte, co je problém s komisí? A to je všude, nejenom tady. Komise je zbabělá. Bojí se dotknout e, problematických témat. A vždy čeká na soudní dvůr aby vyřešila ten nepořádek, který zůstává po komisi nebo i po tomto parlamentu. Já kladu tuto, já jsem položila tuto otázku v říjnu a od té doby eh, mm, rozhodl tedy irský soudce, takže to bylo naprosto předvídatelné. Stejně tak bylo předvídatelné, že bude hodně dalších problémů tohoto typu. To je jenom začátek, ten irský soudce. Takže eh, kdy eh, Barbara také zmínila Apple, to není jenom o SIS, ECRIS, FIU, Europolu. To je o spolehlivosti polské justice jako části evropského justičního systému, protože národní soudci, to možná bude zajímat paní Morvaj, také implementují evropské právo, to je systém. Takže pokud polská justice nebude považována za nezávislou, to může se týkat i dalších členských států v budoucnu, pak se e, rozbije celý systém. A komise má odpovědnost za e, zajišťování respektování smluv. Takže já bych chtěla skutečnou odpověď na tuto otázku, nejen já. E, to není jenom o mě, to je o evropských občanech. Já bych chtěla slušet reálnou odpověď PDQ. A pak bych se k tomu ještě ráda vrátila, paní předsedkyně. Děkuji. Skončíme tento bod. Pak máme pět minut na hlasování. Pan Jurek Pane Jurek, to bylo po diskusi, vy jste hm, tedy žádal o slovo. E, ještě jedna věc. Um, Teď jsme u bodu 7. Vážení kolegové, máme tady návrh rezoluce parlamentu, co se týče o nekladnosti ochrany EU US Privacy Shield. Ehm, toto bylo Eh, mm, po eh, zjištění první revize EU a dokumentu zveřejněných komisí podle článku 29 pracovní skupiny. Také to zohledňuje eh, vývoj, který nastal po zveřejnění těchto dokumentů, které budou mít dopad na fungování Privacy Shield a úroveň ochrany, která musí být zajištěna podle práva EU. Návrh rezoluce mm, obsahuje doporučení komisi členským zemím, a orgánům USA, aby eh, Privacy Shield, mm, mm, štít ochrany, eh, plnil své cíle, zajišťoval dostatečnou ochranu. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Ehm, kdo je tedy prvním stínovým zpravodajem? Sophie. Dneska tak, takhle ve čtvrtek ráno, že dostávám spoustu prostoru k vyjadřování. Je pozoruhodné, že je tady opravdu tak málo eh, lidí na tuhle eh, věc, protože eh, firma jako Cambridge Analytica a právě v rámci Privacy Shieldu poslala data do Spojených států a vzhledem k tomu pozdvižení ohledně Cambridge Analytica a Facebooku by člověk čekal, že tady bude o trochu větší zájem o tohle téma tak ono není tajemství, že já jsem vždycky měla eh, za to, že tohle je, eh, právě si eh, Shield je zcela neadekvátní, stejně jako Safe Harbor před ním. Čekáme na posouzení Evropského soudního dvora v této věci, ale pokud si to vezmeme konzistentně sami se sebou, tak musíme být mnohem kritičtější ne v tom, jak je to nastaveno, ale také jak se to provádí najednou zjišťujeme, ne, o, o, ne všechny podmínky se e, dodržují. No tak jak dlouho budeme ještě čekat na eh, to, až e, všichni ti odpovědní lidé budou jmenováni ve Spojených státech? Privacy Shield se používá, nebo používá a Cambridge Analytica a Facebook a tisíce jiných dalších firm pro obdobné účely a to, myslím, nemluví samo za sebe. Prosím, pan Dalton. Děkuji, paní předsedkyně. Tak já bych nejdříve eh, rád zdůraznil, jak je nezbytné, abychom občanům eh, mm, dávali eh, prostor pro vytvoření důvěry a mm, podnikům i jistotům. Pokud jde o Safe Harbor, tak návaznosti na Safe Harbor, Privacy Shield, zajišťuje základní, dodržování základních práv na mezinárodní úrovni. Když eh, překračují osobní údaje hranice, je správně, abychom ty, eh, aby ta ochrana, eh, kterou mají tady, s nimi cestovala. Takže minulý rok jsme dospěli k závěru, že data jsou řádně chráněna. Spojené státy mají eh, řádné eh, reklamační procedury a spolupracují s evropskými orgány pro ochranu údajů. Ale je pravda, že Evropský parlament má něco takového eh, sledovat. A otázkou je, jestli ty americké firmy dostatečně to chrání. Sám a o sobě ten Privacy Shield je připraven Eh, plnit svůj účel. Já bych byl aby v té, rád, aby v té zprávě bylo několik doporučení. Eh, americké ministerstvo by eh, nemělo umožňovat umo, zveřejňovat ochranou známku Privacy Shield ještě předtím, než bude dokončena oficiální procedura. A například u um, datech, dat o lidských zdrojů by se to, těch by se to nemělo týkat vůbec. My uh, spoleháme na efektivní administrat, eh, eh, administrativní eh, ošetření Privacy Shieldu. Také vyzýváme americkou administrativu, aby jasně jmenovala příslušného o, mm, ochránce, tedy ombudsmana. A také musíme mít na paměti GDPR to si může, eh, to možná eh, ovlivní eh, efektivitu Privacy Shieldu. Ale těším se na spolupráci s spravodajkou a jsem si jistý, že dostaneme brzy řádnou, řádnou ochranu. Já se vyjádřím anglicky za kolegyní Birgit Cipl, která mi to, to takto předala. Děkuji vám eh, za eh, tento návrh. Eh, je to velice vyvážený text, který nevynechává celou řadu těch obav, která mm, vznikla v souvislosti s Privacy Shieldem. Mm, za prvé, ten orgán dohledový pořád nefunguje, neboť Senát stále nejmenoval všechny členy. Za druhé, americká administrativa stále eh, nejmenovala ehm, stálého ombudsmana, i když je to eh, eh, požadavkem podle evropského práva. A za třetí, a jsou tady nedávna odhalení, že firmy jako Facebook a Cambridge Analytica, které jsou certifikované podle systému Privacy Shield, zneužívají personál, osobní údaje hm, například pro politické kampaně. SAD možná předloží i No tak posílení textu, ale celkově eh, se jedná o dobrý návrh pana Moráše. Pan Fos? Děkuji. Děkuji eh, za možnost, eh, že můžu tady také hovořit. Já si myslím, že ten návrh, který dnes činíme, je trochu negativní. Eh, od Havru eh, k Privacy Shieldu eh, jsme přešli správným směrem. Vytvořili jsme něco vhodného a přeskum ukazuje, že je tady celá řada pokroků a za B je tady také na tom závisí pozitivní vývoj. A teď Facebook a Cambridge Analytica, že tady něco takového vzniklo. To Mm, nakonec eh, žádný privacy shield ho by nikdy nezabránil. To je to samé jako s kriminalitou. Prostě nemůžete eh, eh, zabránit zákonem v kriminalitě. Ale ti, kteří s tím řádně nakládají, ti, ti se toho budou držet. Otázkou je, co můžeme zlepšit, pokud je o kontrolu. Ale zejména u Facebooku a tahle situace mm, ukázala, že ty problémy eh, je třeba řešit v USA. Úplně naopak. Něco se tam dělá a právě proto, eh, že eh, máme o nařízení o ochraně osobních údajů a Privacy Shield, tak se situace zlepšuje. Takže hodnocení Privacy Shieldu by eh, mělo být pozitivní. Eh, souhlasím s řečníkem, že samozřejmě není pěkné, když eh, tam ještě celá ta gremia nejsou mm, obsazena, jmenována a tak dále. Například u toho um, ombudsmana, tak tam je někdo, kdo teď provizorně dělá, ale takže tam není žádná mezera pro ochranu údajů. Obecně není pěkné, že tam nikoho nemenové nastálo, ale ani eh, bych to eh, nevnímal i jako nějakou eh, zásadní nevýhodu, protože to nemá zase takové negativní dopady, ale stejně bychom měli trvat na tom, aby tahle dodatečná jmenování zde byla učiněna. Mělo by být bráno vážně to, co Hmm. je zde eh, vnímáno. Takže podívejte se, eh, tady toto eh, se vysí, tohle jde rozumným směrem, nemusí to být 100% na začátku, ale na základě těch zpráv, které tady každý rok sepisujeme, se to kruček po kručku zlepšuje. A proto mám tak trochu pocit, že jsme příliš negativní, Možná je to pod tím dojmem celého toho Facebooku, že všechno eh, to tak jako trochu nefunguje, ale já bych řekl, že naopak eh, to je znak toho, že to funguje. Ale eh, zneužití nikdy nelze jen tak něčím vyloučit. Takže měli bychom k tomu přistupovat pozitivněji a být hrdí na to, co už jsme tady vytvořili. Děkuji, paní Ernst. No možná my eh, na levici jsme takový trošku pesimističtější, nevím. My jsme si přečetli všichni tady stejnou zprávu, eh, ten týž dokument a já konstatuji, že eh, jsme si četli asi něco jiného. Já tady vidím zásadní kritiku od skupiny článku 29. Tady se hovoří o zásadních obavách o restartu eh, diskusí eh, nezbytném akčním plánu, eh, který je nezbytný ombudsman, a to už jenom to takovéto doporučení, do, doplnění. A je zcela zřejmé, že se nic nezměnilo. Ten ochranný štít prostě nechrání nic. To je jenom takový fíkový list, to teď vidíme. A bez ohledu na to, jak o tom mluvíme, můžeme to lépe sformulovat, hezčí sformulovat, nemusí být fatalistické, ale celkem otevřeně řečeno, tady jsou na stole e, řec věci, které nejsou nedostatečně e, e, řešené. A i ten nezávislý ombudsman tam prostě není. Takže tam nejsou žádné pojistky, žádné změny nebyly provedeny. Máme tady eh, eh, do eh, rozsudek Evropského soudu Safe Harbor, musí se to změnit. Evropská komise řekne ano a najednou tady máme tenhle ten mm, přihlouplý ochranný štít a nic se moc se neděje. A proto si myslím, že je eh, komise na tahu. Já bych ráda slyšela eh, od komise, co s tím eh, chce dělat na základě této právě neopojné zprávy, která před námi leží. Co akční plán? Co, o čem se jedná? A paní Jourová komisařka říkala, říkala, že jsme jim dali předem důvěru, ale nenechám si se sebou zahrávat. Já si mm, také myslím, že si spolu necháme zahrávat prostě eh, eh, Spojené státy, eh, kdyby byly na druhé straně, tak by s námi nás by taky nebyly tak měkké. Zuckerberg asi nepřijde do Evropského parlamentu a, a když si uvědomí, jak vážné ty věci jsou tady a jak velké problémy tady řešíme, tak opravdu se nic neřeší tohleto. A proto bych rád slyšel od komise, co si myslí, že je třeba dělat. Já bych eh, ještě požádal eh, poslance, možná, že ještě komise, někdo z komise. Pan Zauer, eh, ano, děkuji. Děkuji vám za příležitost Zaměřit se tady na několik bodů. Za prvé, myslím si, že se shodneme na tom, že je pořád tady co eh, zlepšovat. To eh, je tady obsaženo v naší eh, zprávě na základě každoroční revize toho, toho soukromého hm, štítu. No, my jsme zajistili řádnou úroveň ochrany a Eh, určitě je tady určité zlepšení, v té každoroční revizi už to bylo vidět. Je tady celá eh, řada, eh, která se stala následně po těch doporučeních, která jsme vydali k té zprávě. Myslím si, že do značné míry to souvisí s těmi ochrany, orgány ochrany údajů. A my jsme tohle také společně připravili, společně jsme to provedli. Určitě je tady eh, prostor pro zlepšení a my jsme také eh, frustrováni o některých eh, věcech. To se týká jmenování, zejména toho neuskutečného jmenování toho stálého ombudsmana. A máme samozřejmě na paměti, že je tady stálý ombudsman, že tady něco nemáme v našem vlastním systému. Často tady máme nějaké dočasné lidi ale je pravda, že na tomhle už čekáme eh, mm, mm, eh, už rok. Eh, komisařka už jedna a písemně s těmi úřadu i osobně, například osobně v březnu naposledy. Tohle zdůrazňovala opakovaně. A, a mm, myslíme si, že je opravdu uh, klíčové, aby uh, ten člověk byl jmenován, protože kde bychom měli právní problém. Tohle je samozřejmě důležité eh, eh, znamení eh, důvěry. toho, jak, jak, velké, jak velkou váhu přikládá USA tomuto. Potom jsou tady další věci, které se týkají takzvaného toho P-klubu. To zatím nebylo eh, potvrzeno. Eh, je pravda, že na něco takového ale eh, čekáme. Ten P klub ještě má získat ustáčení schopnost a, a jeden člověk už prošel slyšením v Senátu, ale pořád ještě čekáme potvrzení v Senátu a další dva musí projít s senátním slyšením. Potom bychom měli tady opět kvórum v tom P-klubu a to je další věc, na kterou, kterou jsme se zabývali. A už jsme to vysvětlili v té eh, zprávě o tom eh, výročním hodnocení. Eh, tam ten klub není nefunkční, on provádí, on koná. Došlo k zasedání s, mezi klub, s komisařem klubu a členem představenstva. A, a to je také v té zprávě. Ta práce probíhá, včetně to exekutivní nařízení 1233. Takže tam nic eh, neustalo. Ale opět my tam eh, tohle zdůrazňujeme eh, a je to součástí našeho doporučení. A sice, že ty nominace je třeba potvrdit co nejrychleji. Také souhlasím s tím, co říkal poslanec Dalton, že je tady potřeba aby eh, ministerstvo obchodu, eh, který to, eh, které to spravuje, a aby FCC byly iniciativnější. To najdete v našich doporučeních. Ten certifikační proces je teď detailnější mm, a je mnohem údernější než za Safe Harbor, takže myslím si, že tady je velký rozdíl. Ale eh, ten, ten dohled byl posílen, ale musí to být takové proaktivnější a, a souvisí to přímo eh, s tím, eh, čeho jsme teď svědky ve Facebooku a v Cambridge Analytica, které jsou také certifikovány hm, v rámci Privacy Shieldu. Musíme se také obávat toho, jestli ta data hm, jsou nebo nejsou řádně procesována. Protože jsme vyzvali ministerstvo eh, obchodu, aby mm, vyzvali FCC, eh, aby byla iniciativnější, aby dělali více eh, kontrol. To je třeba posílit. FTC, pan Profos to také říkal, samozřejmě zahájila vyšetřování a učinila to tak už dříve. Máme tady eh, eh, eh, dekret z roku 2011, kde už vyšetřovali Facebook a potom dosáhli dohody. A teď je otázkou, jestli tato dohoda nebyla porušena. A je tady určitá pravděpodobnost, že tak tomu bylo. Takže tohle by se pravděpodobně nemělo eh, týkat eh, Facebooku. A eh, je tady riziko, že byla zneužívána, že byla zneužívána důležitá data. To bylo velice intenzivní. Nebylo to prostě jen dvoudenní eh, zasedání. Eh. Měli jsme více než 20 eh, úředníků mm, z různých amerických orgánů, ale také jsme to intenzivně připravovali v dotaznících a tak dále. A od té doby, od té doby, co jsme vydali naše doporučení, jsme to zase viděli um, velice aktivně. Tak na technické úrovni měli jsme eh, různá zasedání. Dobrá. Tak mohli byste to prosím ukončit už. Takže oni nám řekli, a to já eh, říkám se zrostí. Určitě na, a eh, po komerční stránce tohle je důležité. To je velice důležité, eh, aby oni eh, společně eh, vytvářeli určité pokyny a posilovali spolupráci, díky nímž Cambridge Analytica se doufám už nikdy nestane. Děkuji. Děkuji, Sofie to schrne. Já to můžu schrnout tak, že Vypadá to, že eh, eh, schopnost komise se ponaučit jsou nulové. Ano, eh, jasně se neponaučila ani, že by měla naslouchat rady expertů, protože teď máme tady celou řadu příkladů, kdy komise zcela ignoruje názory a i EDPS, úřadu EDPS a dalších a soudu a soud potvrdí i mm, stanovisko. Takže mm, kolikrát se musíte, kolikrát musíte opakovat stejnou chybu, než se ponaučíte a e, komise závěrem zmínila Cambridge Analytica a Facebook. Já jsem je zmínila taky, ale jako příklad, abych ukázala, že jak to nefunguje. Takže ano, e, Cambridge Analytica a Facebook pomohli Trumpovi zvolit, být zvolen, ale nevím tady, k čemu by to bylo. To dám stranou. Podle mého soudu, možná jsem staromodní, ale když existuje nějaká dohoda nebo zákon, tak prostě ne, ptáte se laskavě té druhé strany, zdali by náhodou nezvážil to, že by respektoval tu smlouvu, neřeknete jim, buď tu smlouvu budete dodržovat, anebo smlouva nebude a možná jsem staromodní. Já myslím, že bychom neměli tady hovořit o nějakých žádostech nebo doporučeních Spojeným států. Prostě eh, eh, buď tady je Privacy Shield, nebo není. A to je přece povinnost vůči evropským občanům, ne vůči americké administrativě. Je to povinnost vůči evropským občanům, chránit jejich data a to bylo e, porušeno ze strany Facebooku a Cambridge Analytica, možná, že i daleko v jiných případech, které také spadají pod Privacy Shield, takže to posud jste neudělali nic. Dobře, ano. Ty Čech chci připomenout, že deadline je 23. duben 2018 a budeme, začneme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 Pause.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 c'est lui Okay, colleagues, do you have voting cards? Kolegové, začneme. Začneme s hlasováním. Návrh eh, stanoviska eh, mm, zpráva o stavu justice eh, za rok 2017 EU Justice Corbett. Zpravodajkou je paní Sylvie Guillaume, nebo tady navrhovatelkou. Chcete slovo? Ne, takže začneme hlasování. Kom, kom. Kompromis 8. Open the vote. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 15. změníme výsledek. Eh, návrh 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 17, zahajuji hlasování. Ne, omlouvám se, kompromis 1. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 1, návrh 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnout. Kompromis 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 19, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Přijat. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat? Kompromis 4a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat? Návrh 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnout. Návrh 34. Ne, kompromis 5, omlouvám se, kompromis 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat? Návrh 44, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 45, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat návrh 51 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout kompromis 7 za hlasování. Končím hlasování. Přijat Citace 1. zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. nyní recitály úvodní ustanovení, kompromis 12, zahájil hlasování. Končím hlasování. Přijat. A závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh byl přijat, děkuji. Monika, too late. <laughs> We finished voting dokončíme hlasování. Další bod je aktuální informace paní Grisbeck navrhovanému nařizování eh, eh, konfiskačním a mm, nařízením a zmrazování hetku bylo. Eh, prosím o klid, kolegové. Začali jsme další bod. Hlasovali jsme v, v, eh, v mandátu k jednání v lednu 2018. Hlavní rozdíl jde o, mezi legislativou se týká lhůt, důvodů neuznání, eh, opakované používání zabaveného majetku, právní opravné prostředky a záruky i aplikaci eh, datum platnosti nařízení. Nyní dám slovo zpravodaji, aby nám dal aktuální informace o jednání paní Grisbeck. Prosím, máte slovo. Merci, Madame la Présidente. Děkuji. Děkuji, paní eh, předsedkyně, vážení kolegové. Já mám prezentovat rychle stav jednání trialogu eh, k tomuto tématu, o kterém jste teď mluvila, to znamená Evropské nařízení o vzájemném uznávání, zmrazení a zabavení e, prostředků e, trestné činnosti. Cílem je zlepšit spolupráci mezi kompetentními orgány, aby bylo možné zmrazit a zabavit rychle, efektivně prostředky nebo výnosy z e, trestné činnosti v celé Unii abych připomněla v tuto chvíli. 98% ehm, ehm, těchto prostředků nejsou konfiskovány, zůstávají těm mm, pachatelům. Proto mm, to je technický nástroj a je naprosto nezbytný. Některé e, body mm, k kalendáři, k obecně, k povaze prací a věcem, které se e, diskutují v trialogu. Kalendář. My jsme hlasovali velkou většinou výboru Libe. E, v lednu 2008 velice stručně jsme začali trialog, velice rychle. První proběhlo 23. ledna. Má, proběhly čtyři technické trialogy Měli jsme mm, minulý týden, eh, tedy příští týden máme ve Štrasburku další trialog. Obecný přístup, ta jednání dobře pokračují, probíhají v dobré atmosféře, dobrá, dobré spolupráci s kolegy, které využívám stínových zpravodajů, kteří mě doprovázejí. Využívám příležitosti, abych jim poděkovala Bulharské předsednictví chce tuto eh, věst ukončit před skončením období nevěnovanou Bulharsku. To znamená, že eh, tady velká energie i ze strany předsednictví a děkuji komisi za její angažovanost velice rychle. Eh, pro ty tři instituce není tomu vždy tak, ale Ukázalo se, že chceme nástroj, který je jasný, koherentní, praktický a jednoduchý. Není to vždy tedy uh, um, tak, tomuto, uh, eh, tak v našich textech. My bychom si přáli, aby to bylo nařízení, nikoli směrnice. Na začátku to bylo trošičku chaotické, bylo potřeba uh, o tom trošku diskutovat, abychom um, byli všichni na stejné linii, aby parlament byl na, jednomyslně na této linii. Mm, takže to, mm, tady to bylo vhodné, abychom přesvědčili ostatní. V oblastech e, procedurálních evidentně parlament je velice bdělý, co se týče konkretizace a realizace procedurálních garancí. To je klíčový bod pro Evropský parlament a jmenovitě je to prvek, který eh, se projednává, který ještě, eh, kterém ještě jsme nenašli konsensus. Eh, to je Eh, klauzule o neuznání, neprovedení eh, rozhodnutí o eh, zajištění majetku na, založené na nerespektování základních práv. Zdá se to evidentně, ale není to tak jednoduché. V rámci diskuse je to požadavek starší a legitimní, již řadu let. Víme, že Eh, v těch diskusích vidíme, že to je komplikované a hmm, my tady stanovíme eh, standardní mm, pro stínové zpravodaje, ta linie, kterou navrhuji, je i pro ně důležité, aby ten postup byl důle, eh, rychlý. To je další věc, o kterém ještě musíme jednat s radou. Parlament tam stanovil lhůty, aby byla zajištěna rychlost, jasnost, využívání těch nástrojů. A tam je to složitější, protože rada v tuto chvíli nestanovil jasné lhůty, takže na tom pracujeme s, před, s bulharským předsednictvím. E, třetí e, důležitý bod, tím skončím že zajišťujeme určitou sociální eh, a optimální eh, řízení eh, těch zabavených prostředků. Máme poměrně se blížíme k společnému postoji, protože rada stejně jako my klade důraz strategický na kompenzaci obětí, na podniky, které se staly obětí Mm, několika slovy eh, ten stav prací před příštím trialogem. Eh, tedy děkuji paní předsedkyně. A eh, jsem k dispozici samozřejmě pro další jednání. Děkuji. Děkuji. Barbara Spinelli si přeje vzít slovo. Kolegové, pokud chtějí, eh, chcete slovo, tak prosím eh, se zvedněte ruku, jinak eh, tu diskusi ukončím. Děkuji, já bych chtěla poděkovat z celého srdce Natalie Grisbeck za její práci. Chtěla bych jenom poznamenat, že toto nařízení je velmi důležité. Natalie. um, Ehm, to dobře ehm, pracovala. Je to skutečně vysoká nutnost eh, zabavovat ty eh, eh, majetky, které mají různé mafie, které v podstatě vládnou na některých územích Itálie chci zdůraznit, že to, co se stalo na Slovensku, to bylo e, to zavraždění novináře pana Jana Kučaka, který patrně souvisí s kalabrijskou noží mafie Calabreta. Ehm, to musí být evropská náležitost, protože organizovaná zločinnost ehm, mafie jsou dobře zorganizované, evidentně teda nadnárodně, skutečně mají nadnárodní organizace. že děkuji Natálii za tvoji práci. Budeme vždy k dispozici, abychom navrhli, abychom mohli eh, předkládat další užitečné návrhy. Dobře, kolegové. Eh, končíme tuto diskusi. Další trialog 18.4.2018 Příští schůzka našeho výboru Bruselu 25. dubna 18, 9 až 12.30 a 14.30 až 18.30 26. dubna 9 až 12.30 až do 17.30 v Bruselu. Děkuji za spolupráci. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.